tématem, na které jsme si pozvali externí odborníky. A tomu tedy vyhradíme dobu od 9. do 11. hodiny a konkrétně budeme hovořit o přispění politik EU na podporu rovnosti mužů a žen k boji proti kriminalitě mládeže. Máme tu zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. A naší zpravodajkou je paní Anna Záborská. Bohužel vás musím informovat o drobné změně našeho pořadu jednání. Bohužel pan profesor Christian Pfeiffer, který by byl prvním pozvaným řečníkem, Bohužel se nemohl dostavit a proto si tedy poznamenejte drobnou úpravu našeho programu. Kromě toho věřím, že budeme schopni respektovat program, který jsme vám rozdali. A nyní chci dát slovo naší zpravodajce, paní Aně Záborské, která představí pracovní dokument. A potom dáme slovo pozvaným odborníkům. A těším se také na společnou rozpravu na to téma. A nejdříve tedy má slovo paní Anna Záborská. Prosím. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka vážené kolegy. Velice děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení odborníci, milí hosté. Chtěla bych vás srdečně přivítat na dnešním slyšení, které se věnuje tématu kriminalita mladistvých. A budeme hovořit o tom, jaký je k tomu příspěvek evropských politik jak se evropské politiky, které se věnují rovnosti mužů a žen, jak se, jak se také dívají na tuto problematiku. V úvodu svého pracovního dokumentu jsem si položila několik otázek. Ptám se rodičů. Ptám se, víte, kde je vaše dítě v tuto chvíli? A ptám se také politiků. Ptám se, zda politiky eh, v oblasti rovností eh, mužů a žen přispívají skutečně v boji proti kriminalistě, kriminalitě mladistvých a zda přispívají také k růstu sociálního kapitálu a k posílení rodičovských práv a povinností? Výbor pro práva žen se už v minulém volebním období věnoval tématu kriminalita mladistvých. A také Evropský parlament přijal v roce 2007 zprávu, zprávu e, autora Bacily, a tam, která hovořila o vlivu eh, ženy a rodiny a společnosti na kriminalitu mladistvých. Tehdy jsme také zorganizovali podobné slyšení a já velice lituji toho, že pan profesor Pfeiffer, který se zúčastnil toho minulého slyšení před třemi lety, se dnes nemohl zúčastnit. Násilná trestná činnost mladistvých je hrozivá tím, jak je brutální. Ehm, na této kriminalitě se podílí i malé děti a také narůstá počet děvčat. Majetková trestná činnost je nejčastější formou kriminality mladistvých, ale kromě toho, že děti kradou a loupí, tak také znásilňují a vraždí. Mládež se také E, dopouští násilné a mravnostní trestné činnosti. Kdo je za to zodpovědný? Jsou to televizní programy? Jsou to správci internetových sítí? Je to škola nebo rodina? Kriminologické studie poukazují na různé příčiny této delikvence. Ale všechny faktory a všechny činitelé se týkají hlavně dvou oblastí. Za prvé vlivu prostředí a, osobnosti, eh, a za druhé vlivu osobnostních faktorů. Je složité určit, které z nich jsou příčiny a které z nich jsou následky. Co se týče rodinného zázemí, tak rizikovými faktory jsou neúplné rodiny, nedostatek finančních prostředků, nedostatek otcovské a mateřské lásky, a také častější používání tělesných trestů. Tato zpráva, kterou chci vypracovat a ke které jsem také vypracovala pracovní dokument, je založena na existenci vzájemného vztahu. Tento vztah je vnímaný na základě zkušeností a je také vědecky potvrzený. Jedná se o vztah mezi chováním mladistvých, kteří e, porušují právní normy a odmítají autoritu, a mezi materiálními podmínkami, které jsou nezbytné pro rozvoj sociálního a lidského kapitálu mladých lidí prostřednictvím účinného uplatňování rodičovských práv i povinností. Také mezinárodní politické a hospodářské instituce, jako je OSN, Rada Evropy, OECD, Světová banka, ale i Evropská unie, v současnosti zdůrazňují prvořadý význam rodičovských práv a povinností na výchovu dítěte. Na základě toho lze říci, že je důležité zapojení rodičů do boje proti kriminalitě mladistvých ať už se jedná o porušování právních norm nebo násilí. Eh, političtí činitelé však velmi zřídka věnují pozornost materiálním podmínkám, které musí být splněny, aby bylo možné dosáhnout účinného oplatňování rodičovských práv a povinností bez toho, aby ženám a mužům hrozila diskriminace na trhu práce anebo jiná skrytá nejistota. Veřejná diskuse se zaměřuje na rodičovská práva a povinnosti, aniž by se snažila obvinovat rodiče. To bych chtěla podtrhnout. A chci, chci zdůraznit, že v celém svém dokumentu nenajdete eh, nějaké obvinování rodičů. Já jsem daleka toho, abych rodiče obvinovala, abych je vinila z toho, že Eh, je to právě jejich vina, že roste kriminalita mládeže. Násilí je výsledkem různých působících faktorů, které ovlivňují chování a tyto faktory působí na různých úrovních. To zdůrazňuje i Světová zdravotnická organizace, která navrhuje ekologický model na čtyřech úrovních. Na individuální, vztahové, skupinové a sociální. Rozvoj lidského a sociálního kapitálu budoucích generací se týká především dospělých. Jejich přirozeným, přirozeným posláním otce nebo matky v rámci rodiny anebo jiné, eh, jiného, eh, jiného člena té eh, sítě mezi generacemi. Pokud mají být schopni odpovídat na výzvy mladých lidí, tak je důležité eh, zdůrazňovat eh, rodičovskou zodpovědnost a je důležité, aby tedy rodiče měli k dispozici materiální zázemí, materiální, aby splňovali ty materiální podmínky. Je důležité položit si otázku, zda politiky oblasti rovnosti příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, zda tyto politiky přispívají ke skutečnému boji proti kriminalitě mladistvých, eh, zda skutečně podporují rodičovská práva a povinnosti. Další otázkou je to, jaké politické a materiální podmínky je třeba splnit, abychom předešli diskriminaci na trhu práce anebo nejistotě mužů a žen, kteří se svobodně rozhodnou zapojit se do rozvoje budoucích generací, kteří se chtějí věnovat budoucím generacím. Můžeme použít, eh, nebo můžeme zmínit dva argumenty za prvé citový prvek, který určuje nebo který e, způsobuje sociální vazbu, protože kriminalita a násilí e, také e, souvisí i s násilím v rámci rodiny. A také první poškození tou kriminalitou mládeže jsou právě rodiče. Pokud eh, se na to díváme tímto pohledem, tak kriminalita mladistvých představuje problém sociální soudržnosti. Dále je zde makroekonomický prvek. Vzhledem k demografickému deficitu je dnešní mládež, které, která eh, ta dnešní mládež je vlastně nevyhnutelná pro budoucí eh, hospodářství, pro budoucí ekonomiku. A musíme si uvědomit, že dnešní mladí, kteří páchají trestnou činnost, kteří se zapojují do trestné činnosti, jsou často nebo ve velké míře eh, ztracenými existencemi pro budoucí ekonomiku zemí. Už tedy se chýlím ke konci. Ještě chci říci, že tento pracovní dokument se skládá ze dvou částí. První část chce podat, eh, chce informovat o způsobu, jak, jak tento tématu přistupují mezinárodní instituce. Neporušená rodina je nejlepší pojistkou proti kriminalitě mladistvých. To říkají i mezinárodní instituce. Když se hovoří o vztahu mezi rodinným faktorem, rodin, rodičovskými povinnostmi a mezi kriminalitou mladistvých. Také Světová zpráva o mládeži z roku 2003 poskytuje celkový pohled na globální situaci mladistvích, co se týče kriminality mladistvích. OSN také přisuzuje mimořádný význam rodině, i když jsou zde různé kulturní rozdíly e, mezi jednotlivými národy. OSN říká, že ze studií vyplývá to, že u dětí eh, který, které mají dostatečný rodičovský dohled, tak u těch dětí je méně pravděpodobné, že se zapletou do trestné činnosti. Nicméně nedostatečná, nedostatečný eh, rodičovský dohled, nedostatečná integrace, předčasné osamostatnění a další faktory právě úzce souvisí eh, s kriminalitou mládeže. Toto byl citát ze zprávy Organizace spojených, mládež, mm, Organizace spojených národů. Také je důležité, ještě bych chtěla eh, citovat zpráva eh, chování a citové, eh, a citové vztahy mají velký vliv na násilné chování u mladých lidí. A také to souvisí, také násilí souvisí s rodičovskými konfliktami v útlém dětství a souvisí to s nedostatečnou náklonností mezi rodičemi a dětmi předcházejícím usnesení na toto téma také parlament vycházel ze sdělení nebo z konstatování, že chybí komunikace a chybí e, dostatečné modely v rodině a že to je způsobeno nepřítomností rodičů a že toto je také jedna z příčin kriminality mládeže. Již e, jsem hovořila o tom, že když hovoříme o odpovědnosti rodičů, tak eh, tím nechceme rodiče obvinovat. Chceme naopak eh, šířeji zaměřit úvahy na to, jak zlepšovat budoucnost, eh, jak zlepšovat bezpečnost a jak také zlepšovat vyhlídky budoucích generací, jak chceme také lépe pomoci tomu, aby rodiče mohli lépe vykonávat svá práva i povinnosti. Paní předsedkyně, já už teď eh, dokončím eh, svůj, svou prezentaci, dám ráda slovo odborníkům a poté, poté se ještě vyjádřím eh, k některým konkrétním věcem ve formě komentářů. Děkuji za pozornost. Tack fru Zaborska för den här introduktionen. Děkuji paní Záborská za váš úvod k vašemu pracovnímu dokumentu. Ano, Nyní eh, bychom tady vyslechli naše pozvané expertky, odbornice a odborníky. A ráda bych vám pouze připomněla, abyste omezili svůj řečnický čas na 15 minut, který takže to nyní eh, říkám našim odborníkům. A jako první bych dala slovo paní Gudrun Nordborg, která je odbornice ze Švédského úřadu pro oběti zločinu, takže buďte mezi námi vítána a už se těšíme na to, že si vyslechneme vaše zkušenosti. I also want to uh, say that it is important and Chci říci, že jsou to významné otázky, o kterých zde hovoříme, a otázky složité. Takže možná začnu znova. Děkuji za udělení slova a za pozvání. Jmenuji se Gudrun Nordborg. jsem odbornou asistentkou v oblasti práva a působím na švédském úřadu pro oběti trestných činů a jejich očkodnění. A od 70. let se zabývám otázkou o rovnosti mužů a žen v různých prostředích a chci poděkovat paní Aně Záborské za ambici bojovat proti kriminalitě mládeže. Je to složitá otázka, která by měla být řešena na co možná nejvíce úrovních globálně v Evropské unii, ale také v členských státech. Avšak víc krokům dává zaznít i dalším návrhům, než eh, těm, které jsou v pracovních dokumentech. A já chci klást otázku, zda se soustředíme na rovnost pohlaví nebo na rodinu. Zda se soustředíme na bezpečnou nebo stabilní rodinu. Zda je důležité se zabývat násilím uvnitř nebo mimo rodinu. A já řeknu, že je třeba se zabývat obojím. A podle mého názoru uvedu i příklady reform a osvědčených postupů. A také vlastně položím otázku základní normy pro nás, pro všechny. První otázka. Je rovnost pohlaví důležitější než rodina? A já nejsem proti rodině, samozřejmě, že ne, ale význam rovnosti pohlaví v rodině je nesmírná, zejména z pohledu dětí, z hlediska bezpečnosti dětí, proto aby vznikla úcta k dětem a úcta dětí k rodičům. Další otázkou máme se soustředovat na bezpečnou nebo stabilní rodinu. Já myslím, že bezpečná rodina je důležitější než stabilní rodina. A pokud je o výzkum, je zadokumentováno, že pokud existuje rovnost pohlaví v rodině mezi manželi nebo spolubydlícími, vytváří to také stabilní rodinné prostředí. Takže pokud zdůrazňujeme rovnost pohlaví, tak dojde k méně odlukám nebo rozvodům. A samozřejmě rovnost pohlaví znamená nenásilí. Když se budeme zabývat násilím v rodině, domácím násilím, tak eh, mám jiný názor než ten, který je v pracovním dokumentu. Soustředil se na násilí mimo rodinu, která ovlivňu, které ovlivňuje prostředí v rodině. A to je samozřejmě pravda, ale musíme také vidět eh, domácí násilí jsem eh, pevně přesvědčena, že tento důraz představuje i jiné na možnosti a násilí mužů převládá mimo rodinu a v rodině převládá násilí, tedy páchané muži. A to je také zážitek dětí. A to má negativní dopad na to, že děti jsou svědky násilí. Děti jsou zapojeny do tohoto násilí. Ta situace není násilná pouze mezi spolubydlícími manželi, mezi dospělými, ale v téměř ve všech případech jsou děti svědky, vidí nebo slyší tedy násilné projevy. A děti tedy jsou potom primární obětí. A má to velmi negativní dopad na děti. Dopady eh, násilného prostředí v rodině, kde vyrůstají děti, je také to, že, děť, že chlapci se učí používat násilí jako postup pro ovládání ostatních. A, dě, a dívky a eh, mladé ženy se učí se podřizovat. A to způsobuje obrovské sociální a zdravotní potíže. A také to představuje určitou cenu pro jedince a společnosti. Takže možná by bylo dobrou radou podporovat rozvody a odluky. Pokud násilný muž nesouhlasí s léčbou své potřeby ovládat ostatní. A pokud nastane rozvod, je třeba podporovat stanovisko postoj matky jako rodiče po rozvodu nebo odluce. Protože jinak může hrozit eh, nebezpečí dětem. Pokud nastane taková situace, po vztahu poznamenaném násilí, po odluce, tak je třeba také podniknout eh, kroky v oblasti hospodářské. Je třeba podpořit eh, matku a děti poté, co tedy je násilí ukončeno. Takže to je jeden důraz. A víme, že výzkum zdůrazňuje že děti v rodinách, kde je pouze jeden rodič, jsou děti ohrožené. A často se obracíme proti matce a je třeba podporovat tu nenásilnou část rodiny. Také si myslím, že některé věci sdílíme co se týče reform a osvědčených postupů, paní Záboravská zmínila zákaz tělesných trestů. Tedy nikoli snad zákaz, ale snažit se působit proti tělesným trestům. A já navrhuji zákaz tělesných trestů. My jsme ve Švédsku v roce 1989 byli první, kteří s tím přišli a nyní již 45 eh, zemí následoval tento příklad. A je tu výzva i ze strany OSN. A existuje celostvý výzkum, mimo jiné ze strany věce Strause. Je to jeden z nejvýznamnějších preventivních kroků, tedy zákaz tělesného trestání. Kromě toho je důležité se soustředovat a projednávat alternativní formy, jak řešíme konflikty. Kromě toho bych chtěla zdůraznit, že rodičovská dovolená je významnou reformou. Je stejně důležité, aby otec a matka byli zapojeni. Myslím, že mateřství je povinností a máme velmi přísné normy týkající se matek. Ale otcovství je považováno za něco dobrovolného. A proto je třeba, abychom z mužů vychovávali také dobré otce. Také chci pokračovat s problematikou rovnosti pohlaví na dalších úrovních mateřské školy, školy a univerzity. Je třeba to řešit v celé řadě oblastí. Pokud mladé osoby páchají trestné činy, musíme se soustředit na mediaci jako formu řešení. Učit mladé pachatele, jaké jsou dopady trestných činů. V řadě zemí existují tyto služby mediace eh, soustředující se na mladé pachatele, kde tyto otázky řeší odborníci. A pokud eh, pachatel spáchal trestný čin a chce se omluvit oběti a chce také naslouchat a pochopit eh, dopady kriminality, je to také důležité z hlediska boje proti další kriminalitě. Chceme se také soustředovat na návrh velitele okresní policie ve Stockholmu, kde se soustředuje na ohrožené skupiny eh, chlapců. Je to takzvaný projekt Chlapec, Project Boy. A to je poprvé, kdy se snažíme problematizovat stereotypní formy mužnosti. A i zde je to forma vlastně podpory rodičů, pokud se dostane na tyto formy činnosti. Myslím si, že mužnost maskulinita je problém ale tam, kde je muž eh, vlastně normou, tak velmi těžko je možné se vlastně dívat na mužnost jako na problém. Pokud se zabýváme na trestnou činnost a násilí, ve všech eh, formách statistiky převládají muži a chlapci. A také to pokrývá skutečnost, že zejména mladí chlapci páchají trestnou činnost. Pokud bychom měli bojovat s násilím a kriminalitou, není možné, aby normou byla maskulinita. Je třeba nalézt něco jiného. A alternativou by mohla být tedy ženská norma. profesorka práva a genderových otázek Tove Stangdol formulovala nás, následně tuto otázku. Je třeba posilovat kontext ženského života, ženských forem života a dát práva. A na těchto základech je třeba tuto ženskou normu vytvářet a posilovat a postavit ji na roveň kontextu života mužů. A to má také dopad na, na, na naše další normy a hodnoty. Další badatelka ze Spojených států, Catherine McKinnon, se soustředila na to, že za každým zákonem najdeme něčí životní zkušenosti. Ži- právo nikdy nepředchází životu. Život je vždy na prvním místě. Otázky politiky a historie a tudíž práva jsou tedy takové na základě zkušenosti, jakých lidí vznikly jednotlivé zákony. A proto neměli bychom tolerovat násilí vůbec. Nulová tolerance k násilí a je třeba také naslouchat zkušenostem žen a dětí. Děkuji vám. Stutakti. Děkuji. Paní Nordborg za váš příspěvek do naší diskuse. A nyní se dostáváme v našem programu k přednášce paní Elisa Mana, která je ředitelkou kulturně politického oddělení Censis v Itálii. Takže vítejte v našem výboru a máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně. Je to pro mě velké potěšení, že mohu dnes před vámi vystupovat ve vašem výboru. Mám na starosti výzkumné středisko Census, které se zabývá mladistvými, ženami, médií a kulturní politikou v širším slova smyslu. Vyslechla jsem zde velmi zajímavé úvahy o vlivu jednotlivých eh, prostředí na mladé lidi. Pokud se týká Itálie, tak si myslím, že procházíme takovou specifickým obdobím, protože média, obsah médií, programy, které jsou nabízeny zejména v televizi, tak již více než 30 let, jsou právě pod pod vlivem a také mají zase také ovlivňují obrázek ženy v italské společnosti. V 70. letech ženy v Itálii viděli, že se zažívali výraznou změnu svého sociálního postavení, ale v dnešní době televize eh, udává obrázek ženy, který je velmi stereotypní velmi, vel, velice stereotypní. V tom, a to v tom smyslu, než vyšla bílá kniha nazvaná Women and Media in Europe, která, ve které se právě zdůrazňuje způsob, jakým to probíhá v Itálii, ale což neodpovídá tomu, jak to probíhá v jiných evropských zemích. Tam jsou etické kodexy, předpisy, zákony, tak, aby se šířil eh, v médiích, v televizi a v jiných médiích obrázek ženy, který odpovídá více skutečnosti. To znamená obrázek, který přebírá eh, každodenní život ženy a který vlastně ukazuje ženu eh, tak, jak se to blíží skutečnosti ženy, které jsou absolventky vysokých škol, které se účastní profesionálního života a rozvoje společnosti. Bohužel italská televize dnes nevysílá tento typ programu a nešíří takovéto, takovýto obrázek ženy v italských médiích je obrázek ženy velmi zaměřený na eh, sexuální stereotypy. Hovoříme v Itálii o jevu, jak bych to vyjádřila, vlastně jsou to mladé ženy, které ještě moc toho nezažily, které jsou oblečené zhruba tak pořád stejně a objevují se v programech v jakoukoliv denní či noční hodinu. A to má samozřejmě dopady na vztahy mezi muži a ženami. Samozřejmě já to trošku zjednodušuji, to, ty argumenty, protože nemám dostatek času, abych mohla eh, toto dále rozvést. Je zde samozřejmě daleko více faktorů, které vstupují do hry. Ale je samozřejmé, že takovéto sdělení, které neustále prezentuje ženu jako sexuální objekt, samozřejmě určitým způsobem deformuje vztahy mezi muži a ženami a důstojnost ženy jakožto lidské bytosti je v tomto smyslu neustále spochybňována. Toto všechno má významné dopady na rodiny, na vztahy v rámci rodin, na rozdělení, řekněme, pravomocí v uvozovkách mezi partnery a na vztahy mezi chlapci a děvčaty v, v rámci rodin a obecně v, ve společnosti. To znamená, ovlivňuje to způsob, jakým ty eh, vedoucí, řídící nebo vedoucí třídy vnímají ženy. Je tedy celkem jednoduché tento obrázek zdeformovat a ženy mohou mít snadněji přístup k určitým profesím. Došlo také k určitému pokroku, je například v Itálii dnes víc žen lékařek než mužů, ale potom mají ženy eh, problém k přístupu v nějakým odpovědným funkcím, k řídícím funkcím, protože, jak říkám, obrázek ženy je určitá, určitá částečná eh, představa, částečná vize. Určitým způsobem pouze doplňuje obrázek eh, muže. A toto určitým způsobem může být také nebo příčinou násilí. V podstatě, pokud si mladí lidé zvyknou, že se dívají na ženu jako na sexuální objekt a nikoliv na osobnost, člověka, na člověka, tak postoj, který zaujímají eh, ke svým eh, kamarádkám, eh, družkám, přítelkyním, manželkám a obecně k ženám, tak to vlastně tak z toho samozřejmě vyplývá určitý postoj eh, týka jakoby využívání žen a nikoliv starovnocený vztah mezi lidskými bytostmi. A to nás velmi znepokojuje. Ti nejpozornější pozorovatelé eh, se tím skutečně zabývají, protože to je proces, který už trvá mnoho let a který v podstatě končí tím, nebo vede k tomu, že se to projevuje na všech úrovních kolektivní kultury, který, které jsou potom protchnuty tímto postojem. Je tam určitý výbor, který se nazývá Média a mladiství, který se právě zabývá negativními vlivy a účinky televize a médií. Narážíme na významné potíže i přes naši obrovskou dobrou vůli, tak máme problémy tady s tímto, protože bychom museli sankcionovat nebo zrušit 70 programů, které se vysílají v televizi. Takže má, máme z toho takový dojem, že v podstatě jsme velmi bezmocní eh, vůči tady tomuto problému. Odkaz na Evropu je pro nás velmi důležitý. Již jsem se zmínila o Bílé knize, která eh, se je hodně rozšířena i mimo italské mm, hranice, ale v podstatě už je vyčerpána a analýze situace tam je do roku 2005. Já bych ráda navázala na tu práci, abychom dokázali, že právě konkrétně v Itálii máme určité spoždění z tohoto hlediska bylo by, je potřeba rozvíjet kulturu práva žen v médiích, protože média mají významný vliv na postoj mladých lidí, mladých mužů i mladých žen. Ráda bych se zmínila o takovém specifickém aspektu a to reklamní eh, plakáty, reklamy, které jsou na, na ulicích. Pracovnice studí po celé Evropě a nikde jsem neviděla tolik skutečně hanebných reklam jako v Itálii. Jak bych to přesně vyjádřila? Billboardu nebo reklam, které mm, skutečně jsou protože vkus italského obyvatelstva je opravdu nemístný a to, co jinde by skutečně, z čeho by vstávaly vlasy na hlavě, tak v Itálii se považuje za normální. A to je proces, který někteří pozorovatelé, včetně mne, kde se skutečně musíme zapojit do nelítostného boje s tím vším. Silvia Costa, zaslala výzvu prezidentovi Italské republiky v tom smyslu, aby se zapojil a pomohl nám v prosazování zákonů. Hovoříme zde konkrétně o zákonu, který by řídil vztah mezi veřejnoprávní televizí a státem. Takže chtěli bychom prosadit zákon, ve kterém by byly uvedeny články, které by měly ochraňovat důstojnost žen. Tyto články dnes neexistují, takováto ustanovení dnes neexistují, nikde není odkaz na důstojnost ženy a důstojné znázorňování ženy v médiích. Já jsem hluboce přesvědčena o tom, že je to velice důležité téma pro mou zemi. a je skutečně potřeba zahájit a nastoupit novou cestu násilí vůči mladistvím, to nejsou pouze násilné činy, které jsou na očích. Jsou, mám zde údaje týkající se trestných činů, stížností, těch činů, které byly ohlášeny, ale násilí to není jen to. Násilí to jsou také vlastně to, to jsou vlastně také ty vztahy, taková ta drobná šikana jedněch vůči druhým, což se děje vlastně v každodenním životě. Uh, a potom jsou zákony. Zákony samozřejmě vyplývají z chování a má to dopady na každodenní život. A myslím si, že to, co je důležité, tak to je to, že bychom měli povzbuzovat a stimulovat veškeré úsilí, které by umožnilo zdůrazňovat to, co nazýváme mikronásilí, protože násilí to není jen to nejočividnější, nejzřejmější násilí, ale je to takové to trvalé násilí, obtěž, drobné obtěžování, slovní, obtě, slovní násilí, to, že někdo řekne něco ženě, co by nikdy neřekl muži, ta skutečnost, že se jaksi doslova zavřou ústa ženě, když hovoří na schůzi, zatímco ně, muž, mladý muž by nikdy, eh, by se nikdy vůči němu takto nechovali. Takže jsou zde určité stereotypy, které jsou skryté, které jsou latentní, ale je určitě důležité je zdůraznit. Já již nebudu hovořit dlouho, protože nechci zdržovat, ale jsem přesvědčena o tom, že je před námi ještě hodně práce na tom, abychom skutečně vyzdvihli ty kvalitativní, psychologické a antropologické aspekty tohoto problému, protože za tím násilím je určitá kultura násilí, která právě je úzce spojená s těmi mužskými stereotypy. Děkuji za pozornost a doufám, že budeme moci spolupracovat co možná nejlepším způsobem. Děkuji. Vám tak till eh, Mrs. Manna för det här. Co děkuji, paní Mana. Děkuji za uh, tento příspěvek. A nyní bych ráda dala slovo panu Marku Perolínemu, který je policejním důstojníkem eh, v belgickém v Evropském foru mládeže Belgie. Děkuji. Eh, dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za to, že jste mě přizvali na toto slyšení. Chtěl bych také poděkovat paní Záborské za pracovní dokument, který připravila a za její prezentaci. Já bych eh, se chtěl ve své prezentaci zaměřit asi na tři nebo čtyři hlavní témata. Za prvé, chtěl bych eh, hovořit o tom, Eh, jaký je vztah mezi, proč dochází k přeceňování vztahů mezi eh, kriminalitou a mezi různými individuálními faktory, eh, rodinnými a rodičovskými faktory a také proč na druhou stranu se podceňuje dopad vlivu prostředí. Také budu hovořit o otázce pohlaví v kriminalitě a také ještě o dalších věcech. Za prvé, podle na našeho názoru nebere tento pracovní dokument v úvahu vliv eh, soci, eh, společnosti, jako je třeba diskriminace nebo sociální vyloučení. A také nebere v úvahu skutečnost, že velice často je trestná činnost, nelze, nelze ji předvídat a ne vždycky je ta trestná činnost eh, způsobená některými předvídatelnými rizikovými faktory. Také je zde studie Agentury pro základní práva Evropské unie, která hovoří o vazbě mezi diskriminací, sociálním vyloučením a násilím. Nicméně jsou zde také další studie, které toto, ehm, které tedy eh, hovoří o dalších vlivech. V roce 2010 proběhla ta studie Agentury pro základní práva, eh, která se věnovala eh, zkušenostem mladých lidí s diskriminací, sociálním vyloučením a násilím. Proběhla ve třech zemích Evropské unie a podle této studie je zde silná vazba mezi diskriminací, sociálním vyloučením a násilím. Například ti, kteří hovořili o tom, že byli obětmi diskriminace, tak také velice e, spíše tedy často trpěli fyzickým nebo duševním násilím, nebo byli obětmi tohoto násilí. Nicméně některé jiné studie e, spochybňují e, například vztahy mezi, nebo tu příčinou souvislost mezi násilím a rodinným prostředím. Je zde například velice zajímavé studie T-Side, které proběhly v různých městech eh, severi, severovýchodní Anglie v roce 2006. Tato studie ukazuje, eh, že slabé vazby mezi rodinami a mezi tedy tím, nebo že je pouze malá vazba mezi tím, jak, jaká je rodina, jak vypadá rodina a mezi tím stá ten jednotlivec se stává pachatelem trestné činnosti. A také se ukazuje, že vedle těch individuálních rizikových faktorů, jako je například rodičovská zodpovědnost nebo druhu rodiny, jsou zde ještě další prvky, které je důležité brát v úvahu, pokud chceme vysvětlit fenomén eh, kriminality mládeže. Zejména je velice důležitá eh, také perspektiva, která se soustředí na druh eh, prostředí, kde dítě žije. Například se ukazuje, že častěji dochází k trestné činnosti v různých znevýhodněných prostředích. A e, zatím v těch bohatších prostředích e, tedy e, je to méně pravděpodobné, i když tam jsou podobné faktory nebo podobné rizikové faktory. To znamená, to jsou tedy určité výzkumy. Druhý bod, o kterém chci hovořit, se týká toho, že pokud se zaměřujeme na rodičovskou zodpovědnost, tak mm, někdy tedy e, vlastně e, podceňujeme tu samostatnost mladých lidí. E, hovoříme o tom, že mm, většinou jsou děti již trestně odpovědné v nižším věku než je 18 let. Na druhé straně zde máme rodičovskou zodpovědnost a pokud tedy vezmeme v úvahu tu rodičovskou zodpovědnost, tak můžeme říct, že na jedné e, straně jsou děti již trestně odpovědné i třeba ve věku 15 nebo 16 let, a na druhé straně však rodiče musí zajistit to, že děti navštěvují školu, že se e, že vlastně mm, se nezapletají do žádného protisociálního chování a e, je zde tedy určitý koncept autonomie mládeže samostatnosti mládeže. A e, já bych chtěla ještě upozornit na jednu studii. Tam proběhla, proběhly rozhovory s mladými pachateli a tam pouze e, malá, e, pouze tedy 3 ze 49 mladých pachatelů sdělilo, že jejich rodiče Eh, mohli mít tedy, mohli jako přistoupit k větší, eh, k větší akci nebo k lepšímu, k účinnějšímu nápravnému opatření. Dále eh, si myslím, že je tento pracovní dokument z mého pohledu nebo z našeho pohledu je také dost, má také tedy dost podrobný pohled na rovnost mužů a žen, ale Eh, zde by eh, skutečně to, pokud chceme hovořit o rovnosti mužů a žen, tak bychom se neměli soustředit na to, abychom hovořili o tom, kdo má větší právo na dítě. Nemělo by to vést k větším rozporům, ale spíše bychom eh, měli brát v úvahu určité historické rozdíly. Dále, co se týče rodičovského odpovědnosti, tak to Neměli bychom stigmatizovat různé rodiny, protože jsou zde rodiny, které nemusí být tvořeny pouze dvěma rodiči, Eh, také nemusí, nemusí to být ani rodiny, kde jsou, eh, kde vlastně mohou to být rodiny, kde jsou oba dva eh, partneři stejného pohlaví, jsou zde prostě různé druhy rodiny a je tedy podle studií není prokázáno, že by například rodiny, neúplné rodiny byly větším rizikem pro to, aby to dítě se stávalo pachatelem trestné činnosti. Také je důležité zcela se věnovat roli mas, maskulinity, role mužnosti, mužství. Eh, když tedy přemýšlíme o eh, eh, rolích muž, mužů a žen. Také například ten výzkum Agentury pro základní práva, o kterém jsem hovořil, hovořil o tom, že je zde velká vazba mezi tím, zda ten člověk je tedy mužského pohlaví a mezi kladnými, kladnými přístupy k využívání násilí. Na druhou stranu musíme také vzít v úvahu to, že i když e, ta otázka možnosti a mužství má roli v trestné činnosti, tak také narůstá počet e, mladých děvčat, která se stávají pachatelkami trestné činnosti. A to se ukazovalo v některých dalších výzkumech. Například výzkum e, pana Petersna v roce 2007 ukázal, že 49 žen také byly zapojeny v určité formě násilí eh, během 12 měsíců předtím, než proběhlo to, mm, ten průzkum. A ve, vlastně ve stejné době to bylo 61% eh, mladých mužů. To znamená, že je pravda, že ten, to procento těch mužů je vyšší, je to 61%, ale je pravda, že i to ten počet žen 49% je také dost vysoký. Také si myslím, že úloha výchovy a vzdělávání by měla být ještě posílena. Mělo by to být posíleno i v té zprávě. Je zde prvek rodičovské zodpovědnosti. A zde přemýšlíme spíše o určitých represivních opatřeních, ale měli bychom přemýšlet také o prevenci protože jednou z takových hlavních nástrojů prevence je výchova. Mělo by zde být větší eh, důraz na to, že pomocí výchovy a vzdělání můžeme předcházet eh, trestné činnosti mladistvých. Dále jsou zde různé, eh, různá opatření mediační a rehabilitační a ta jsou velice důležitá, již to zde zaznělo z úst ostatních kolegů ale je také důležité, abychom eh, si uvědomovali, že také je důležité, aby muži a ženy měli eh, stejná eh, práva a stejné povinnosti. A musíme brát také v úvahu i rozdílné historické skutečnosti v této oblasti. Podle našeho názoru bychom se tedy měli soustředit také na, tedy na tu prevenci a na to, na to řádné rozdělení rodičovských zodpovědností mezi ženami a muži. A na závěr mi ještě dovolte říci něco k některým konkrétním opatřením. Je pravda, že tedy mm, ta mm, kriminalita mládeže je věc, která má mnoho faktorů. Je důležité tedy, abychom se věnovali různým faktorům a na to je třeba také mít k dispozici různé politiky a různé nástroje. Máme zde politiky, které e, propagují rovnost mezi muži a ženami. V této oblasti politiky bychom se měli soustředit na boj proti různým stereotypům v oblasti pohlaví, to by mělo být posíleno. Také by to mělo navazovat na e, plán pro dosažení rovnosti mužů a žen. Dále bychom se měli také e, více podívat na boj s různými těmi stereotypy spojenými s, s, e, s muži a ženami. A také bych chtěla ještě upozornit na zprávu paní Figurejdo, která byla schválena parlamentem minulý týden ta její zpráva se také silně zaměřuje na nutnost bojovat eh, se stereotypy v oblasti eh, mužů a žen. Další oblastí, na kterou bychom se měli více podívat, je výchova a vzdělávání. Podle našeho názoru je důležité, abychom stanovovali určitá eh, hodnotící kritéria, která se mají věnovat, eh, měla by to být teda v té postlisabonské strategie, měla by to být kritéria, která měří počet dětí, které předčasně ukončily školní docházku, které nedokončily školní docházku, takže na to bychom se také měli soustředit, na to Ehm, měli bychom zde stanovit určitá hodnotící porovnávací kritéria a vůbec bychom se měli podívat na ten eh, fenomén, na ten jev eh, předčasného opuštění eh, školní docházky a měli bychom rozlišovat mezi, muži, mezi chlapci a děvčaty, protože se také ukazuje, že je to spíše problém chlapců než děvčat. Dále bychom měli brát v úvahu politiky Eh, svobodu, eh, prostoru svobodu, svobody, bezpečnosti a práva. Máme zde také nový stokholmský program, který má různé programy, jak omezovat radikalizaci a násilí. A také zde bude sdělení Evropské komise o strategii, která má bojovat proti radikalizaci. A v této oblasti je také zapotřebí posílit eh, eh, to, že právě výchova a vzdělání je dobrou preventivní metodou. Také je důležité bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci. To by mělo být považováno za jedno z hlavních eh, preventivních opatření proti radikalizaci mladých lidí. Závěrem mi ještě dovolte následující. Jsou zde také politiky, která mají začlenovat muže i ženy, také jsou zde politiky pro boj e, s chudobou, to by také mohlo mít dobrou roli při boji s kriminalitou mladistvých. Také bych chtěla ještě zmínit, e, že tedy teď probíhá rok e, boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, což je také dobrý potenciál pokud chceme bojovat se sociálním vyloučením, zejména s takovými těmi vyloučenými lokalitami, vyloučenými prostředími, protože tam právě také bývá větší riziko eh, násilí a eh, mladistvé, eh, trestné činnosti mladistvých. Tak bychom měli mít určitý, určité zaměření podle vlastně těch zeměpisních oblastí nebo podle těch oblastí, kde jsou ty vyloučené rizikové lokality. Děkuji za pozornost. Vám tak till Perolini för det Děkuji mnohokrát, pane Perolini, za tento příspěvek k naší rozpravě. Domnívám se, že jsme vyslechli popis velmi složitých otázek a vyslechli jsme také vysvětlení velmi různorodých aspektů. Je to významný příspěvek k naší práci v této oblasti. Ještě jednou vám tedy Děkuji vám všem, kteří jste dnes představili své názory. A jsem si jistá, že náš výbor vám položí otázky, abychom se mohli zabývat dalšími podrobnostmi. Nezdá se, že by to byl zástupce Evropské komise, kdo by se chtěl vyjádřit. V tom případě má slovo náš výbor. A také další účastníci samozřejmě chceli promluvit eh, někdo z dalších účastníků, jste vítáni. Máte-li otázky pro naše odborníky. Takže zahajujeme rozpravu. Máte-li připomínky, otázky, prosím, zvedněte ruku. A první promluví eh, stínová zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Omlouvám se, že jsem dorazila pozdě, ale letadlo mělo spoždění. Děkuji za pracovní dokument. Chápu, že je to vlastně začátek naší práce. Já jsem stínovou zpravodajkou v pracovní skupině. A souhlasím se pravdajkou, pokud jde o posílení úlohy rodiny v boji proti kriminalitě mladých. Ale myslím, že bychom se na to měli dívat šířeji. V pracovním dokumentu hovoříme zejména o finančních aspektech životní úroveň rodiny. Samozřejmě, to je správný pohled, ale nestačí protože kriminalita mladých eh, může souviset s celou řadou dalších aspektů a neměli bychom náš pohled zužovat, protože to také omezuje význam tohoto dokumentu. Je pravda, že podpora rodiny je hlavním důrazem, ale pokud hovoříme o kriminalitě mladých, pokud hovoříme, že se to týká pouze rodin s jedním rodičem, pokud otec páchá násilí na matce a dětech, tak jak můžeme očekávat, že se toto násilí nepřenese z dětí na další osoby? A je také pravda, že rozvedené rodiny jsou místy, kde se vyskytují mladí pachatelé trestné činnosti. 50% rodin v Evropě se rozvádí, ta rozvodovost stále stoupá. A pokud je to pravda, tak se dostaneme do bezvýchodné situace. Zprostředkovávat a omezovat násilí mezi mladými, měli bychom schválit celou řadu politik a změnit postoj k násilí. Pokud eh, vlastně přijímáme určitá přísloví, jako to, které existuje v polštině, to jest, když muž bije ženu, tak ji vlastně projevuje lásku a když něco takového tolerujeme, tak to vlastně umožňuje nárůst eh, násilných postojů a představuje to také ospravedlnění pro tyto postoje. To jsou vše významné aspekty boje proti kriminalitě mládeže. Využívá tedy politiku rovnosti, zlepšit komunikaci, organizaci a také zavést vhodné modely chování v rodině, reprodukční práva žen. Statistické údaje ukazují, že významný podíl mladých pachatelů jsou nemilované děti z takzvaných chladných rodin bez lásky. A nevítané děti se následně stávají pachateli kriminality. V rámci politiky rovnosti bychom měli také zajistit přístup mladých k moderním formám antikoncepce, aby došlo k zamezení nežádoucích těhotenství. Je třeba, aby ženy měly přístup k antikoncepci, aby se zabránilo přerušení těhotenství. V řadě zemí existuje pokrytectví a bohužel má vlastní země, patří k těmto zemím, Máme velmi restriktivní zákon proti potratům a následkem toho 200 až 400 potratů je prováděno a 100 tisíc potratů se koná nelegálně. Došlo v minulosti k liberalizaci zákonu o potratech, ale ústavní soud rozhodl o tom, že je to neústavní, což není pravda, protože máme stejnou ústavu jako v jiných evropských zemích, ale dopad situace, kdy předseda ústavního soudu prohlásil, že je jasné, že těhotná žena by měla být zbavena svých občanských práv. Pokud jsou tyto názory vyjadřovány profesory práva a předsedy ústavních soudů, tak to může mít skutečně ničivý dopad pro mladé, protože skutečnost těhotenství nemůže omezit ničí občanská práva. Další otázkou je skutečnost, že společenské hodnoty nejsou ve škole vyučovány. A o tom jsme hovořili v pracovním dokumentu. Ale myslím, že bychom měli více upozornit na vzdělání učitelů, aby bylo možné zamezit veškerým násilným jevům mezi dětmi a studenty. A samozřejmě sankce za takové chování jsou nevyhnutelné. Děti by měly žít eh, v úctě k jednotlivým rozdílům, rozdílnostem a rozdílným postojům. A tato situace se mění protože dívky už nenosí dlouhé vlasy, ale já, když jsem chodila do školy, tak bylo běžné, že chlapci nás tahali za vlasy. A to bylo přijímáno jako něco naprosto přirozeného. S dívkami se zachází jinak než s chlapci, co se týče jejich demoralizace, u dívek se to opírá pouze o sexuální aktivitu, zatímco u chlapců se tomu žádná pozornost nevěnuje. A tato diskriminace je zakotvena a posilována e, se společenském chování. A když dojde k znásilnění, ženy neohlašují tyto případy, protože je to pro ně ponižující když jsou dotazovány na to například, zda neměli na sobě příliš krátkou sukni a to mělo za následek znásilnění. Tedy dochází k těmto jevům a zlepšení eh, hmotného postavení rodin, změny osnov a změnu, změna sociální mentality jsou důležité, ale musíme bojovat proti všem formám domácího násilí, násilí v rodině. Dokument eh, hovoří o otázkách, které jsou ponechány zcela na členských státech, ale to není správné, protože Evropská unie by měla sehrávat svou úlohu duchu zásad subsidiarity. Ale v, v některých členských státech z důvodu skutečného nedostatku oddělení církve a státu a z důvodu skutečné diskriminace žen pravicové vlády těchto států nemohou tyto problémy řešit, protože je vůbec nevidí. A to je potvrzeno rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva v Štrasburku. Evropská unie v rámci zásady subsidiarity by měla být nápomocná členským státům, jejichž vlády nemohou řešit eh, domácí násilí a kriminalitu mládeže. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já velmi vítám příspěvek paní Záborské a příspěvky odborníků a stínové zpravodajky. A ráda bych se chvíli vrátila k tomu základnímu tématu, nebo k jádru tomuto, toho tématu, protože to nám umožní skutečně vyzvat Evropský parlament a podívat se na to, co můžeme udělat v rámci strategií, které jsou v naší kompetenci. Je potřeba analyzovat rizikové faktory, příčiny. Nejdříve bych chtěla položit otázku. Myslí, domnívám se, že bych mohla akceptovat dvě otázky, které jsou uvedeny ve zprávě a které souvisejí s těmi odkazy, na, na mezinárodní studie. Takže nejprve je zde vlastně, jsou zde ty zážitky těch mladých lidí, které mají e, výrazný vliv na jejich pasivitu v oblasti zločinnosti nebo na tendenci k zločinnosti. Ale samozřejmě jsou tam jsou určitá prostředí, která jsou více nebo méně rizikovější, jako sociální prostředí, rodina, jsou zde samozřejmě sociální aspekty, potom výchova, vzdělávání, to je také velmi důležité. Mnoho studií uvádí, že je velmi úzká vazba mezi opuštěním, ukončením školní docházky a proti sociálními postoji, které potom vedou ke zločinnosti. To je jasně uvedeno a vyplývá to ze stu, z provedených studií. A potom mám dojem, že tady v tom všeobecném popisu jsou dva nebo tři aspekty. Je zde výchova nebo otců. jsou zde takové určité odrazující účinky, dalo by se říci, pokud jde o eh, asociální chování mm, a některých postupů, například určité dobrovolné organizace, sportovní organizace. Já jsem přesvědčena, že pokud by naše politiky více zdůraznili, například je zde mezi, příští rok Mezinárodní rok eh, dobrovolných činností. Jsou zde určitě pozitivní dopady které ovlivňují činnosti mladých lidí a umožňují mladé generaci získat určitou samostatnost a dosahovat větší psychologickou a fyzické eh, rovnováhy. Určitě by to byly eh, věci, které by nám umožnily lépe pochopit, na jaké osy se zaměřit, jakým směrem jít. Potom naše zpravodajka uvádí, že by ráda zdůraznila rodiny, rodinné prostředí co tím přesně myslíte? Někdo říká, že se, že se určitým způsobem stigmatizuje všechno to, co nejsou úplné rodiny s oběma rodiči. Ne, já si myslím, že pokud bychom měli zohlednit prostředí, ve kterém dnes lidé žijí, ať už se jedná o tradiční rodiny úplné, nebo ať už se jedná o rodiny s jedním rodičem neúplné, tak ty politiky by měly více zohledňovat dynamiku podle zohledňující místo a prostředí, kde ti mladí lidé žijí. Jde o zohlednění skutečnosti. Myslím si, že bychom neměli ukazovat prstem na ty neúplné rodiny, ale nicméně, jak zde řekla naše kolegyně, Bohužel stále více eh, dětí žije pouze s jedním rodičů, z rodičů a nemůžeme v našich sociálních politikách zůstat k tomuto neutrální a více to zohledňovat. A to jak v národních politikách, tak v evropských politikách. Jde zde skutečně o politiky, které patří do působnosti národních států, ale mohli bychom stanovit určité hlavní směry. Mohli bychom více zdůraznit tu skutečnost, že zkrátka těch neúplných rodin je stále více. Měli bychom více zohlednit pracovní podmínky, pracovní dobu. To všechno by lépe eh, pomohlo zdůraznit ty neúplné rodiny s jedním rodičem. Dále hodně se zde hovoří o zločinnosti v nejširším slova smyslu a možná bych požádala některého z našich odborníků, aby prohloubili tu úvahu, aby více rozlišovali. Je zde samozřejmě organizovaná zločinnost, kde jsou které se taky účastní mladiství. Potom je zde obtěžování, o tom jsme ale příliš mnoho neslyšeli. Jsou zde, a to jsou časté sociální eh, postupy. V mé zemi jsem pracovala jako poradkyně na ministerstvu školství. Pracovali jsme právě na výměně osvědčených postupů, protože obtěžování, které není organizovaným zločinem, není to v podstatě ještě zločinem, ale často je to určitou, určitým předstupněm zločinu. Takže toto je, myslím, výzva, které bychom se měli více chopit. Potom Paní Mann, Mann řekla velmi správně, že v médiích eh, jsou často uváděny modely, které ovlivňují vztahy mezi muži a ženami a to je vlastně určitý krok zpět oproti sociálnímu pokroku a je to také předstupeň eh, k případnému násilí nebo dominantního postavení mužů, které přenášíme na nové generace. Děkuji. Děkuji, Děkuji mnohokrát místo předsedkyně výboru paní Mateo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat odborníkům, odbornicím, kteří dnes vystoupili. Děkuji paní Notborg za to, že zmínila otázku násilí mužů na ženách i s pokračováním těch dávných stereotypů, které pokračují. A děkuji profesorce Mana, která vysvětlila, jak se věci mají v Itálii a jak média přispívají k obrazu současné ženy. A já souhlasím s ní. Často, když eh, navštěvuji jednotlivé regiony Itálie, vidím eh, reklamní billboardy, které jsou skutečně extrémní. Ať už jde o reklamu na ovoce nebo, nebo na pneumatiky. Často se využívá obraz ženy pro reklamu. A také mě zajímalo vyjádření pana Perolínyho, který hovořil o odpovědnosti rodičů za nezletilé, za jejich eh, vzdělání a také hovořil o vlivu na kriminalitu mládeže. Jak uvedla paní Kosta, já bych si přála, abychom eh, více hovořili o této problematice do hloubky v rámci práce paní Záborské. Já bych skutečně uvítala, kdybychom tyto otázky probrali konkrétně, abychom přednesli konkrétní návrhy o úloze Evropské unie v oblasti protidiskriminační politiky za rovnost mužů a žen a v oblasti boje proti kriminalitě mládeže. Já věřím, že budeme mít možnost o tom ještě mluvit, ale jsem tak trošku zklamaná, když dovolíte. Každopádně děkuji paní Záborské a naší, našim stínovým srovnikám za to, co již napsali a řekli. Tak, fru Matýra, já jdu Děkuji, paní Mataro. Já bych se také k tomu chtěla vyjádřit. Chtěla bych k tomu říct eh, některé své vlastní názory. Za prvé, náš výbor vyzývá k tomu, abychom brali v úvahu rovné příležitosti ve všech politikách. To je náš hlavní cíl. Chceme přispět k tomu, abychom mohli bojovat proti vyloučení, proti trestné činnosti prostřednictvím šíření rovného postavení a rovnosti. A to je náš příspěvek k takové té širší debatě. Chtěla bych poděkovat našim dnešním hostům, protože jejich příspěvky byly nesmírně cené. Já sama jsem se dozvěděla eh, mnoho eh, zajímavých věcí, protože jsem velice pečlivě poslouchala prezentace našich odborníků. A myslím si, že také budeme moci využít eh, vaše argumenty a vaše poznatky i v naší budoucí práci. Myslím si, že toto slyšení bylo velice přínosné i pro paní zpravodajku. Nyní, co se týče pracovního dokumentu paní Záborské. Myslím si, že se zde klade velký důraz na, radinu, na rodinu. Podle mého názoru se velice často díváme, eh, nebo je třeba se dívat na sociální realitu jednotlivých rodin. Máme zde určité studie, podle jejich poznatků se říká, že jsou zde rizikové faktory a že ty rizikové faktory jsou větší, pokud žijete v nějaké sociálně vyloučené oblasti. A e, je tedy důležité, abychom nezapomínali na to, že ty rodiny mají různé překážky, mají různé problémy. Pokud je určitá rodina, která žije v chudobě, která nemá žádné vyhlídky na budoucnost, Rodiče se musí vyrovnat s tím, jak v takové situaci e, žít a je také dost obtížné vůbec pochopit, jak je to pro takovou rodinu obtížné, aby za takových okolností dokázala e, vytvořit dětem e, dobré prostředí, aby tyto děti se dokázaly dobře zapojit do společnosti. A je naprosto zásadní, abychom přinesli, abychom dokázali zajistit příležitosti všem a abychom také e, zabránili nebo abychom e, dokázali těm lidem, kteří jsou vyloučeni, abychom jim dokázali zaručit, že stále jsou členy společnosti. A také je důležité přemýšlet o různých podpůrných opatřeních, jak bojovat proti vyloučení a proti chudobě. Mám trošku jiný názor, který se týká těch neúplných rodin. Podle mého názoru Eh, je vůbec problematický ten termín. Jaká rodina je tedy úplná nebo neúplná? Eh, máme zde rodiny, tedy, kde je pouze jeden rodič, máme zde rodiny, kde jsou eh, rodiče nebo partneři stejného pohlaví, máme zde také rodinu, kde máme tedy matku a otce. Myslím si, že všechny rodiny mají stejnou hodnotu a je pro nás důležité, abychom uznali všechny formy rodin, protože tím vyjádříme určitou podporu těmto rodinám a tato podpora je zapotřebí. Musíme dále pokračovat v naší společné práci. A mám ještě jednu drobnou otázku na naše odborníky. Velmi často um, slycháme různé popisy toho, že se zvyšuje eh, nebezpečí eh, nebo že se vlastně zvyšuje riziko u dětí nebo u mládeže, které žijí eh, v rozvrácených rodinách. Ale je důležité zamyslet se nad tím, jak to bylo před tím rozvratem, jak to bylo před rozvodem. Zda děti nebyly svědky domácího násilí, jaký má vliv na děti to, že ty děti vyrůstaly eh, vlastně v nefunkční rodině. Otázkou je, zda to má vliv na pozdější život dětí. Eh, a my zde přemýšlíme pouze o tom, jak už je to poté, když to dítě žije v rodině pouze s jedním rodičem. Takže také by mě zajímalo, jaký je, váš na to názor, eh, jaký je na to váš názor. Zda má tedy větší dopad ta, to období před tím rozvratem nebo po rozvratu. Nyní tedy již zahájíme, eh, nebo ještě předtím, než eh, zahájíme rozpravu, tak bych ještě dala slovo našim třem odborníkům, aby se ještě mohli vyjádřit k různým komentářům, které se zazněly. Po případě můžou ještě doplnit eh, své prezentace. Takže nyní dávám slovo paní Gudrun Nordborgové. Thank you. Děkuji. Myslím, že to bylo velmi zajímavé a celá řada významných příspěvků od kolegů zde zazněla. A vyjádřím se k poslední otázce jako první. Zda víme o tom, že vyšší riziko kriminality hrozí v případě, že dítě žilo v monoparentální rodině, případně zda bylo svědky tedy násilí. Ta otázka je mi velmi blízká a myslím, že ta otázka je velmi složitá. Proběhly rozsáhlé výzkumy a existují statistické faktory. Je možné že ve skutečnosti žijete tedy v rodině s jedním rodičem a pokud já vím, minimální výzkum byl proveden v této oblasti, kdyby byly provedeny pohovory s osobami, které vycházejí z takového prostředí a proto to vlastně nepředstavuje statisticky ověřený postup existují výzkumy, které vlastně průběžně provádějí pohovory s mladými a ověřují míru násilí, která je v pozadí a která představuje rizikový faktor a která je také poškozuje. Takže myslím, že bychom měli doplnit něco do seznamu. Měli bychom doplnit eh, více výzkumu, více výzkumu zaměřeného na otázku pohlaví. A také vlastně je třeba zjistit, zda návrhy z minulosti byly realizovány v tomto směru. Otázka paní Kosty. Zda můžeme jít dále a poskytnout více podrobností. To také souvisí s tím, co máme na mysli, když hovoříme o násilí a o kriminalitě. Já bych chtěl zahrnout všechny formy a existuje sklon ve výzkumu. Pokud hovoříme o násilí, mluvíme o domácím násilí, sexuálním násilí, fyzickém násilí, až po případy umrtí. Samozřejmě je třeba tedy začít se zabývat eh, veškerými formami násilí. A skutečně je třeba nulové tolerance vůči násilí, ale je třeba začít od drobnějších projevů násilí, které někdy mají formu eh, vtipu, ale může to být eh, skutečně škodlivé. A osoba, která se stala obětí násilí, tak je třeba samozřejmě se zabývat oběťmi a a zabránit tomu, aby se oběti staly sami pachateli. Aby vlastně ten, ten tlak, který vychází z situace oběti, nevy, nevyvolal potřebu eh, násilí a trestné činnosti, kriminality u nich. Takže zatím děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Mana. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda vrátila trošku k tomu, co jste bylo řečeno a na základě toho velmi zajímavého dokumentu, který zpracovala paní Záborská. Vyšla bych tedy z otázky, která zde zazněla. Souhlasím s těmi, kteří řekli, že je potřeba prohloubit naše výzkumy o vazbě mezi rodinou a násilím, ale vzhledem k výzkumům, na který, ze kterých můžeme vycházet, je možné udělat závěr, alespoň v této chvíli, že eh, riziko násilí v rodinách je velmi vysoké v pro příklady násilí. Buď protože násilí se je každodenním modelem, anebo protože to vlastně určitým způsobem eh, deformuje vnímání násilí. Nemusí být však nutně vazba mezi násilím a neúplnou rodinou s jedním rodičem. Je pravda, že v těchto neúplných rodinách mohou být určité problémy, ale pokud vím, tak vliv násilí nebo ta skutečnost, že se mladiství účastní aktu násilí, je daleko důležitější v na postoji v budoucnosti, zejména pokud jde o násilí na matce. Mně velmi leží na srdci otázka televize a médií v obecném slova smyslu a zde vám mohu říci, aniž bych se obávala, že se mýlím, že vědecká literatura o této otázce je skutečně významná. První studie vyzdvihuje pojítko mezi zastoupením násilí v televizi a mezi samotnou agresivitou. A ta studie již byla vypracována v roce 1956 a je to práce, kterou odvedla London School of Economics, Himmelweisova skupina. A název té studie byla Televize a dítě, Television and Child. Od té doby Velká Británie a Spojené státy, ale potom také další země, zde mám na mysli zejména věde- kanadské a australské vědecké práce, které byly publikovány, tak v těchto zemích hm, bylo mnohokrát zdůrazněno to, ta jasné pojítko mezi s násilím, s v televizi a potom násilím ve skutečném životě. Pokud vás toto téma zajímá pro vaši další práci, tak vám mohu poskytnout eh, mnoho odkazů na vědecké práce, a, mm, které byly publikovány. Můj ústav eh, Ústav, ve kterém pracuji, se právě eh, zabýval eh, zpracováním Bílé knihy o televizi a jejich vlivu na mladistvé, která se právě z velké části soustředila na vliv televize, média a internetu na chování mladých lidí. Takže pokud se týká této zprávy, je to tedy zpráva, která byla mnohokrát prokázána z deseti studií o tomto pojítku byla pouze jedna, která ze které nevyplývalo, že toto pojítko je jasné. Nyní bychom se měli spíše soustředit na osvědčené postupy. Co bychom tedy měli udělat, abychom eh, zmírnili tento vliv? Nejprve bych se tedy věnovala tématu zdůraznění role rodiny. To je uvedeno v tom dokumentu angličtině tam můžeme, je uvedeno family mainstreaming, to je důležité, ale o co vlastně jde? Jde o to, abychom ve všech politikách, které se uplatňují, měli eh, zdůrazněné téma rodiny. A v těchto v tomto dokumentu je uvedena italská zkušenost, pozitivní. To jsem velmi ráda, že tomu tak je která si myslím, že by mohla být příkladem takového osvědčeného postupu, který by se měl prezentovat všem důležitá je, důležitá je ta blízkost nebo to zastoupení v terénu. Mnohokrát se rodiny cítí izolovány, osamoceny a nejsou schopné vyřešit si konflikty v vlastním kruhu. Takže by, určitě by bylo užitečné mít zastoupení v tom v blízkosti v terénu, ne nějaká velká centra, ale nějaká malá střediska, která budou blízko, budou snadno přístupná a kde se, kde se budou moci setkávat jednotlivé generace a budou moct hovořit o svých problémech a také o těch přínosech jednotlivých generací k vzájemnému spolužití a vzájemné pomoci. Skutečně zde jde o subsidiaritu na místní úrovni v rámci tady těchto středisek, kde by se mohl vést dialog, možná s pomocí nějakých odborníků, Někdy stačí opravdu skoro nic, aby se to napětí uvolnilo. Stačí, aby tam někdo byl, aby byl na blízku, aby vlastně vrhl nové světlo na to, co se děje. Takže bylo by to takové určité poradenství. A co se týká televize, televize skutečně může přinést hodně, může být využívána inteligentně ve prospěch společnosti, kde budou skutečně programy podporující rovnost mužů a žen. Velice děkuji a nyní dávám slovo panu Marku Parolínimu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, trošku rozvést to, co eh, říkala kolegyně nebo paní poslankyně Kosta Eh, takže budu se soustředit na ty politiky. Ano, hovořili jste o šikaně a šikana je také jeden z druhů násilí. Hovoří se, také se o tom jedná i v různých výzkumech, eh, o eh, těch různých výzkumech, o kterých jsem hovořil, se šikana pokládá za jeden z druhů násilí. Ale také podle tedy legislativy na rovnost je také šikana jedním z druhů diskriminace. Je pravda, že to je jev, který musíme řešit, ale je pravda, že tady bohužel na evropské úrovni nemáme eh, žádnou celoevropskou eh, legislativu. Evropská unie vlastně nemá žádné nástroje, které by se toho týkaly. Eh, máme zde ochranu proti diskriminaci ve vzdělávání. Eh, ta šikana je považovaná za jeden z druhů obtěžování a mohli bychom to tedy charakterizovat jako diskriminaci na základě evropské legislativy, ale vlastně ta šikana je zatím mm, není vlastně v tom zahrnuta a eh, měli bychom zde tedy také ještě eh, ošetřit diskriminaci na základě pohlaví nebo diskriminaci to znamená, je tady určitá právní lakuna, a z našeho e, názoru, my jsme tedy občanskou, e, my jsme tedy z, té, z občanské sféry, tak tam si myslím, že bychom se tomu ještě měli věnovat. Také už ve své vlastní prezentaci jsem se změ, změřoval o, jsem se zmiňoval o nové strategii pro dosažení plánu pro dosažení rovnosti mužů a žen. Hovořil jsem také o propojení mezi Eh, těmi rodovými stereotypy eh, mužností a mezi na trestnou činností. Také kolegové jste hovořili o stereotypech v médiích a o dopadu těchto eh, genderových stereotypů na kriminalitu mládeže. Myslím si, že ta následná strategie by se tomu měla věnovat. Měla by se snažit vyřešit problém eh, genderového ster, ster, genderových stereotypů i v oblasti eh, výchovy a vzdělávání. A eh, také, nicméně také kompetence Evropské unie v oblasti vzdělávání jsou omezeny. Jsou omezené. Dále je zde otázka, jak bojovat proti stereotypům, genderovým stereotypům v osnovách, ve školních osnovách ale ta, tedy ta nová následná strategie, i když je to evropská strategie, tak tedy musí respektovat zásadu subsidiarity, eh, která se týká rozvržení kompetencí. Nicméně mohli bychom eh, najít cestu pro, určité, pro zavedení určitých mechanismů, které by mohly bojovat proti stereotypům založeným na pohlaví eh, ve školním vzdělávání a ve školních osnovách. Dále eh, je zde také otázka násilí v rodinách. Násilí v rodinách je také eh, významným nebo závažným jevem. Ukazuje se, že eh, rodina není žádným není žádnou takovou neporušenou sociální jednotkou. Je to také velice často zdroj problému, nebo je to oblast, kde dochází k problémům. A tím bychom tedy také měli eh, přemýšlet nad různých politikách, eh, o různých politikách, které se toho týkají. Nyní na úrovni Rady Evropy se chystá návrh úmluvy eh, proti násilí na ženách a také možná v rámci tedy tohoto kontextu bychom mohli přemýšlet o různých nových mechanismech, která mají chránit různé nepřímé svědky násilí. Jsou to třeba rodi- děti v těch eh, rodinách, kde, jsou, kde je pácháno násilí mezi partnery. A také mm, je zde také nový rámec proti boji e, proti násilí na ženách. Má to být nová eh, evropská strategie a také v rámci této nové politické strategie je dobré přemýšlet o dopadu násilí v rodinách na děti. Měli bychom to také brát v úvahu při přípravě této strategie. Děkuji. Děkuji. Velice bych chtěla poděkovat všem našim odborníkům a nyní dávám slovo paní zpravodajce Aně Záborské, aby tuto rozpravu zakončila. Děkuji. Děkuji eh, velmi pěkně, paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně. Je to škoda, že máme tak málo času, protože pokud vím, tak zde bylo i více hostů, nevládní organizace a tak dále, které se chtěli zapojit do diskuse, ale pravděpodobně už nemáme na to dost času. Dovolte mi několik poznámek na závěr. Nejprve bych chtěla poděkovat všem odborníkům i kolegyním, které se zapojili do diskuse. To všechno, co jsme zde vyslechli, bude velmi užitečné pro přípravu mé zprávy. Chtěla bych říci jednu zásadní věc. Uvědomuji se, že problematika delikvence, zločinnosti mladistvých je velmi široký pojem, který má mnoho příčin, mnoho možných řešení a celý ten problém je potřeba brát v celku. Ale pokud v každé zprávě, kterou budeme zpracovávat, budeme řešit ten problém v celé šíři, tak nikdy nedajdeme řešení protože vždy určitým způsobem jen načetneme určité okruhy problémů, ale nedostaneme se ke konkrétním řešením. Já jsem již řekla, že v roce 2007 Evropský parlament přijal zprávu, která se týkala úlohy ženy, rodiny a společnosti při prevenci zločinnosti mladistvých. To znamená, že už jsme se věnovali jedné této oblasti. A v mé zprávě z vlastní iniciativy jsem právě chtěla zdůraznit politiky rovnosti příležitostí, které umožní mužům a ženám vzít, převzít odpovědnost v boji proti kriminalitě mladistvých. Ráda bych poděkovala paní předsedkyni Svensson která ve svém příspěvku zdůraznila právě tuto politiku rovných příležitostí. Ten pracovní dokument výslovně hovoří o tom, že jaké politiky jsou ochotny akceptovat národní legislativy a evropská legislativa tak to je důležité, abychom mohli sladit a uznat práci, kterou odvádějí rodiny, kterou tedy muži a ženy odvádějí v rámci rodiny právě na potlačování tohoto jevu ve společnosti. Je mi skutečně líto, že v těch příspěvcích jsme se věnovali i mnoha jiným aspektům, ale možná jsme méně hovořili o politice rovnosti příležitostí. Samozřejmě můžeme brát v úvahu různé výzkumy. Jsou výzkumy jednotlivých samostatných odborníků, potom jsou výzkumy nevládních organizací, různých institucí, ale když se podíváte na můj pracovní dokument, tak právě proto, že tyto výzkumy mohou být ovlivněné subjektivními názory. To uvedl pan Perolíny, že jsou také jiné. Já také bych mohla citovat mnoho výzkumu a studií, ale já jsem se právě soustředila schválně na oficiální studie, zpracované univerzitami a zadané oficiálními mezinárodními a evropskými institucemi, a které jsou oficiálními dokumenty těchto institucí, abychom se mohli o ně opřít. Necitovala jsem žádnou subjektivní studii, která by byla poznamenaná možná mm, nějakou ideologií. Pan Perolíny hovořil o tom, že je určitý rozpor mezi péčí rodičů a samostatností, kterou mladí lidé získávají. Já jsem velmi ráda, že to řekl, protože já pociťuji stále více, anebo v Evropské unii pociťuji takový paradox v tom smyslu, že na jedné straně se snažíme privatizovat různé služby, Snažíme se privatizovat podniky, ale na druhé straně zestátňujeme soukromý život. Já jsem opravdu proto, aby soukromý život, rodinný život, život každého člověka byl autonomní. Samozřejmě v prostředí, ve kterém ten člověk žije, ale samostatný. Takže vlastně ne ty tendence, které se projevují. Poslední připomínku, již nechci zdržovat. Hovořilo se zde o různých formách rodiny, ale chtěla bych říci, že rodina není předmětem té zprávy. Já jsem nepolemizovala o tom, která forma rodiny je vhodnější nebo méně vhodná na boj proti kriminalitě. Já jsem se spíše soustředila na jednoznačné zdůraznění ekonomického přístupu. To znamená, jde o náklady, které vznikají při souvislosti s tímto problémem. A to je vlastně morálně neutrální přístup, protože zde vycházíme z faktů a ze skutečností, které máme k dispozici. Ještě poslední věc, o které bych se chtěla zmínit. Samozřejmě to zapadá také do oblasti z kriminality mladistvých, ale o poslední věci, o které bych se chtěla zmínit, je násilí v rodinách. My všichni si uvědomujeme, že to je obrovský problém a jsem přesvědčena, že všichni v tomto sále jsme proti násilí v rodinách. Jsem přesvědčena o tom, že násilí v rodinách je otázka věc příkladu otce rodiny, který dává svým dětem velmi špatný příklad, pokud páchá násilí na své ženě ale je to také otázka úcty dětí, protože je, jsou zde stále častější případy násilí dětí vůči rodičům, takže a zde bych chtěla říci, že tento týden v pátek Rada Evropy bude hlasovat o zprávě nebo o usnesení zabývajícím se sexistickými stereotypy vůči ženám v médiích. Paní Mana zde právě hovořila o médiích, takže bych chtěla říci, že tato rezoluce odsuzuje to, že je žena v médiích postavena do pasivní pozice, kde je postavena jak, jako objekt sexuálního nebo sexuální objekt a tam, kde je prezentována jako matka. Já si myslím, že pokud chceme, aby děti měly úctu ke, svým matkám, tak nemůžeme akceptovat zprávu oficiální evropské instituce, která představuje označení ženy jako matky nebo jako sexistický stereotyp. Takže i my v našich institucích děláme velikou chybu, protože i my v mnoha našich dokumentech, které přijmeme, ovlivňujeme negativně chování mladých lidí. Ještě jednou děkuji všem odborníkům, paní předsedkyni a ostatním, kteří se zúčastnili diskuse a těším se na další spolupráci na této zprávě. Děkuji. Vám tak, fru Saborská. Děkuji mnohokrát, paní Záborská. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili velmi zajímavé diskuse. A samozřejmě také náleží velký dík našim hostům, kteří tak významně přispěli k naší rozpravě. A nyní pokračujeme podle pořadu jednání a připravíme se na naše hlasování protože nyní je na čase tedy hlasovat. A ty to mě Please take your seats. Prosím, posaďte se, ať můžeme eh, zahájit hlasování. A nyní tedy budeme hovořit o sociální integraci žen patřících etnickým menšinám. Je to zpráva kde se konalo veřejné slyšení počátkem dubna. Měli jsme hlasovat ve výboru 3. května. Naší zpravodajkou je paní Antonia Parvanova a já jí chci dát slovo, aby přednesla některé poznámky, než přistoupíme k samotnému hlasování. Prosím, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a všem stínovým eh, zpravodajkám v politických skupinách za pomoc na přípravě této zprávy na velmi citlivé téma. Vím, že proběhly dlouhé diskuse, nejen během tohoto volebního období a nejen k této zprávě, ale k této otázce celkově. A jsem také vděčná všem kolegyním, které předložily pozměňovací návrhy. Měli jsme 140 pozměňovacích návrhů a chci říci, že veškeré pozměňovací návrhy byly v souladu s základní filozofií této zprávy. To je, že tedy pracujeme velmi kolegiálně v tomto výboru. Snažíme se dát dohromady tyto pozměňovací návrhy jako kompromisní pozměňující návrhy a také děkuji stínovým zpravodajkám a koordinátorkám za to, že nám pomáhají sladit tyto pozměňovací návrhy tak, abychom mohli většinu návrhů našich kolegů podpořit. Věřím, že s tímto důrazným závazkem a pozitivním postojem k hlasování to bude možnost pro náš výbor, aby zaujal výrazný postoj na plénu i do budoucnosti. Takže ještě jednou chci všem ze srdce poděkovat. Děkuji, paní Parvanová, za velmi důkladnou práci na této zprávě. A nyní tedy přistoupíme k hlasování. Zahájíme pozměňovacím návrhem 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Nikdo není proti. Schváleno. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 4. A máme tu ještě ústní. Pan Šover. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, navrhnout ústní pozměňovací návrh, abychom doplnili odkaz na legislativu členských států v oblasti ochrany údajů, Sběr údajů týkajících se náležitosti k etnickým skupinám je citlivou otázkou, v některých zemích se to nesmí a proto bychom měli odkázat na národní legislativu v oblasti ochrany osobních údajů, což samozřejmě nebrání členským státům, jejichž legislativa to může, aby schromažovali tyto údaje. Takže bychom zavedli dvě slova do samotného pozměňovacího návrhu v angličtině. With the rules on the protection of personal data že vous proposerai... A tam bych navrhoval, paní předsedkyně, tuto, tuto změtu změnit. States rules on the protection of personal data. Thank you. Děkuji. Máte námitky vůči tomuto pozměňovacímu návrhu? Nemáte. Můžeme tedy hlasovat o kompromisu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní se vracíme k pozměnce návrhu 62. Byla tu žádost o elektronické ověření hlasování u pozměnce návrhu 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh je zamítnut 10 hlasů pro 20 proti, tedy zamítnuto 62 zamítnuto. A nyní kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 71. O tom hlasujeme Později kompromis 6. Kdo je pro? S ústním poznací návrhem. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Můžeme z toho věřit. Zahajuji hlasování. Ve skupině SD je o jeden hlas více, než je povoleno. Končíme hlasování. A nyní zahájíme hlasování opět. K návrhu 86 zahajuji hlasování. Skupina SD je stále o jeden hlas početnější, než je přípustné. V pořádku, takže hlasujeme znovu. Zahaju hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 16 ku 15. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 90, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 92 s ústním pozměňovacím návrhem. 92, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 93, 100 a 101. Identické pozměňovací návrhy. Hlasujeme o všech třech. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Sto šest, kdo je pro? Jde proti. Držel se schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Ověříme si to zájmu hlasování. Končím hlasování, je to zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Kde proti? Zdržel se. Schváleno. 71. Máme tu ústní pozměnící návrh v druhé části, kde pro. Kde proti. Držel se. Schváleno. 124. Kde pro to je proti, zdržel se, zamítnuto. V 125, kde je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. Sto třicet, kdo je pro? kde proti, zdržel se, zamítnuto. 131, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 132, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 136, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 135, oddělené hlasování, První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část odpadá, takže nyní přejdeme ke 134, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Kontrola, zahajeme hlasování u 134. Končím hlasování. Zamítnuto. 137, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. 138, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. 141, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. 140, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 139, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 143, Sto čtyřicet tři, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 146, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 144, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 147 a 148. Stejné pozdělací návrhy, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměnce 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 16, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? 20 schváleno. 22, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 23, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 24, kdo je pro, 24, zdržel se, schváleno. Ověřujeme si to, hlasování bylo zahájeno. 24. Končím hlasování. Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kontrolujeme pozměnce 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Schváleno. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Zamítnuto. Kontrola u 29. Zájo hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 31. 32. 32, 33. Identické pozvací návrhy, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kontrola zájmu hlasování. Pozvací návrh 32, 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 37. Kdo je pro? kde proti, zdržel se schváleno 38, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno 39, kde pro, kde proti, zdržel se zamítnuto. Čtyřicet, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno 41, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 43 a 44. Stejné návrhy. A nyní máme pozici 45. Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 56. Kdo je pro? 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 57, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 59, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 1, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 2, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. A 3, pozměňovací návrh 3, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. A nyní Závěrečné hlasování, zahájil hlasování. U socialistů je zase o jeden hlas více. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Blahopřejeme paní Parvanové 21 pro, 11 hlasů se zdrželo, nikdo nebyl proti. Takže blahopřejeme paní Parvanové, zpravodajce. Vi går vidare i omröstningen och... Nyní budeme pokračovat s hlasováním. A Nyní máme na pořadu bod 10, který se týká rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. Jedná se o stanovisko, které připravujeme pro výbor pro zaměstnanost. E, už 33. května proběhla rozprava o tomto stanovisku. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů byla 11. května a celkem bylo předloženo 44 pozměňovacích návrhů. Navrhovatelkou je paní Brita Thompson, které nyní dávám slovo. Pokud se chce vyjádřit k tomuto stanovisku, než začneme hlasovat. Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o stanovisko nebo jedná se o stanovisko pro zprávu o rozvíjení potenciálu e, k tvorbě pracovních příležitostí pro ženy v novém udržitelném hospodářství. A e, víme, že jedná se o to, kam se vlastně bude investovat v budoucnu. A co se týče tedy pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tak ty se týkaly velice různorodých témat a proto bylo dost obtížné vytvořit eh, z nich kompromisní pozměňovací návrhy. Takže nejsou zde kompromisní pozměňovací návrhy z důvodu těch různorodých eh, názorů. Děkuji, říká paní předsedkyně. Můžeme přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti?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 Ještě to elektronicky ověříme. Ověřujeme třetí část pozměňovacího návrhu 12. Zahajuji hlasování. Máme zase u skupiny S a D o jednoho poslance navíc. Nyní už je to v pořádku. Končím hlasování. Takže je to schváleno 18 pro, 13 proti. Je to schváleno, ta třetí část 12. Pokračujeme ke 14. Ne, to také odpadá. Takže 15. Hlasujeme o první části 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, ta první část odpadá. Takže nyní 16. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 22. Tady máme čtyři části. Kdo je prv, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část, čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 23. Tady jsou dvě části. První část. První část odpadá, takže druhá část. Ano, takže ještě jednou 23. Druhá část odpadá, takže hlasujeme o první části 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ještě to ověříme. Ověřujeme první část 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 pro, Nyní 26. 26 odpadá, takže 25. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ještě to ověříme. Ověřujeme 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme, ještě to ověříme. Ověřujeme 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 38. Kdo je pro? Ještě 37. Sedmičku, 37. tedy ještě ověříme. Zahajuji hlasování o 37. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 15 pro, 15 proti. Zamítnuto. Teď tedy 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne, ještě to ověříme. Ověřujeme čtyřicítku. Zahajuji hlasování. Koučím, končím hlasování. Je to schváleno. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 42. To odpadá, čili přejdeme na 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne, ještě to ověříme. Ověřujeme Eh, bod 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 16 eh, pro, 14 proti. Dále číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestka odpadá. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osm. Číslo osm. Dvě části. Hlasujeme o první části, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A druhá část osmičky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne, ještě to ověříme. Ověřujeme druhou část osmičky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Hlasujeme o druhé části osmičky. Dobře, tak budeme ještě jednou hlasovat. Takže je to osmička, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 14 pro, 15 proti, jeden se zdržel. Nyní číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nakonec číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování takže můžeme pogratulovat paní Thompson. 30 hlasovalo pro, jeden proti, nikdo se nestršel. Gratulujeme navrhovatelce a také jí děkujeme. Eh, nästa ärende vi ska rösta i är... Eh, Další bod, o kterém budeme hlasovat, se týká návrhu stanoviska o Evropské službě pro vnější činnost. Je to návrh stanoviska a myslím si, že paní Cornelison by se k tomu ještě chtěla vyjádřit, než začneme hlasovat. Ne, ne, ne. Mm, paní Brantner, paní Brantner tedy bohužel nemůže dnes být přítomna, takže paní Cornelisen se vyjádří místo ní. Máte slovo. Dě- děkuji. Paní Brantner před krátkou dobou porodila. Narodila se jí krásná holčička, vrátí se v září a zatím ji zde tedy zastoupím ještě s, s kolegyní paní Ulrike Luňáček. Paní Ulrike Luňáček eh, pracovala v tom hlavním výboru, kde vyjednává za nás, eh, co se týče té Evropské služby pro vnější činnost. A eh, je zde jedna věta, že tedy nábor bude založen na zásluhách, ale musí být zároveň také zaručena rovnost pohlaví a dobré zastoupení, rovnovážné zastoupení. To si myslím, že je dobré. To jsme také předali zpravodajům panu Brokovi a panu Svrhavštatovi. Vyslali jsme jasný signál, že je nesmírně důležité, abyste byla eh, rovnoměrná zastoupení mužů a žen, aby to bylo nedílnou součástí principů, na kterých bude pracovat Evropská služba pro vnější činnost od samého počátku, protože jinak v těch následujících letech to budeme muset znovu a znovu opakovat a myslím si, že stále tam ještě není dost žen, které by zastupovaly Evropskou unii na venek, a stále ještě se neklade dost důrazu na um, prvek eh, mužů a žen. Chtěla bych vás upozornit na pozměňovací návrh 4 a 5, které znamenají takové jádro a které dostatečně tedy eh, vysílají silný signál těm dvěma nebo těm zpravodajům, kteří eh, jsou tedy muži, jsou to zpravodaj muži, takže vysíláme signál. Děkuji, říká paní předsedkyně, a nyní tedy budeme hlasovat o, o tomto velice důležitém návrhu stanoviska, které se týká také zcela nového, nové instituce Evropské unie. Je tedy důležité, aby již od počátku fungování tam byl začleněn ten prvek. Takže bod 3 té se nebude hlasovat, protože se to týká pouze některých jazykových verzí. Nyní čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Sedmička, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jedenáctka. Dvě části. První část jedenáctky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část jedenáctky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Bod dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, ne, ne, to bylo příliš rychlé. Takže teď teprve končím hlasování. A 29 hlasů pro, jeden se zdržel, takže mi dovolte pogratulovat vše, vám všem, které jste tedy e, spolupracovali. Takže gratuluji paní Brantner a také paní Kornonesena. Dalším, kdo se na tom podílel. Děkuji. Då går vi till um, dagens... Takže nyní se dostáváme k poslednímu hlasování dnešního dne a to je bod zabývající se hlavními zásadami politiky zaměstnanosti členských států, čili bod 12 na pořadu jednání. Pozadí je takové, že Vlastně jsme o tom eh, diskutovali v květnu ve výboru pozměňovací eh, návrhy a to vlastně se vlastně příslušný výbor byl výbor pro zaměstnanost. 3. června byl, eh, byla lhůta pro pozměňovací návrhy. Obdrželi jsme 33 pozměňovacích návrhů, které potom a potom společně bylo zpracováno stanovisko pro eh, výbor pro zaměstnanost a otevírám diskusi, protože jsou ještě připomínky, než se dostaneme k hlasování. Paní Cornelison se chce vyjádřit. Thank you. Um, yeah, I would like... Velice děkuji. Ano, já bych chtěla říct, že si myslím, že je politování hodné, že jsme neměli schůzku stínových zpravodajů na toto téma, protože když jsem připravovala pozměňovací návrhy, tak jsem eh, musela řešit určité základní volby. Zda navrhnout eh, určité oddělené pokyny, určité oddělené směry pro zaměstnanost žen, anebo zda pozměnit ty stávající směry. Nakonec jsem se rozhodla udělat vlastně obojí, snažila jsem se vlastně obojí začlenit. A myslím si, že tak můžeme přistoupit i k výboru pro zaměstnanost. Paní Figurejdo také představila pozměňovací návrh na oddělený, na zvláštní um, směry založené na pohlaví. Vytvořili jsme tedy jednu oddělenou, jeden oddělený dokument o směrech pro zaměstnanost a také jsme vytvořili ještě pozměňovací e, návrhy k těm stávajícím směrům. Myslím si, že nebudou žádné námitky proti tomu, abychom hlasovali pro všechny a můžeme potom nechat na výboru pro zaměstnanost, aby se rozhodli, jak by se jim to líbilo. A také by to byla taková, také bychom trošku jakoby hráli na jistotu, protože pokud oni by odmítli ty oddělené směry pro zaměstnanost založené na pohlaví, tak by tam ještě byly ty další. To znamená, myslím si, že by bylo dobré, abychom jaksi trošku eh, hráli na jistotu a zkusili oba dva přístupy. Děkuji. Děkuji, paní Kornelisen. Jsou ještě nějaké další připomínky? Vypadá to, že ne. Dobře, a paní Bauer ještě chce něco říct si. Velice děkuji. Já na nejvýš oceňuji tento mm, pečlivý přístup. Ale já mám o tom určité pochyby. Buď bychom měli žádat mainstreaming, anebo máme žádat o oddělenou kapitolu, o oddělené směry, všechno oddělené, mm, oddělené na základě pohlaví. Takže to jsou ty dva různé přístupy. Já jsem stále přesvědčena, že tím dobrým přístupem je ten mainstreaming. Děkuji. Tak Děkuji za tu připomínku paní Bauerové. Jsou ještě nějaké další připomínky? Pokud tomu tak není, tak se můžeme, můžeme přistoupit k hlasování. Dobře, takže můžeme začít hlasování. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Sednáctka ve dvou, pod, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 ve dvo, po dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdržel se, schváleno. Číslo 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 23 pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď máme kompromis 1. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 pro,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 Zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Do... Ano, zkontrolujeme číslo 5. O, číslo 5. O, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Aha, kontrol, zkontrolujeme sedmičku. Dobře, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 10, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 11, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď budeme hlasovat o, koneč- o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 17 hlasů pro, 2 hlasy proti a 12 se zdrželo. Takže děkuji a blahopřeji paní Sen. Děkuji. So, No. we have to finish. Då är vi framme vid punkten 13. Takže tím jsme vyčerpali eh, všechny body. Dostali jsme se k bodu 13. Máme hlasování za sebou. Měli jsme dnes velmi zajímavou rozpravu s odborníky o kriminalitě mladistvých a o perspektivách rovného postavení. Já bych chtěla poděkovat všem členkám a členům výboru, všem, kteří spolupracovali v souvislosti s dnešní a včerejší schůzí. Chtěla bych poděkovat zástupcům sekretariátu, také tlumočníkům, kteří nám velmi pomohli při z naší schůzi a uvidíme se ještě jednou před letní pauzou a to v červenci, 14. července, kdy budeme mít naši poslední schůzi před zaslouženou letní pauzou. Takže ještě jednou vám děkuji za oba, oba dva dny a těším se na vás, že se uvidíme v červenci. Děkuji.